Okay, friends and guests. Vážení přátelé, vážení hosté, začneme naše zasedání. Máme mírný sklus a doufejme, že přijdou i mm, poslanci Evropského parlamentu. Někteří budou přicházet, odcházet, eh, protože toto je pro nás velice významné zasedání, tak abychom mohli naslouchat tomu, co si myslí mladí lidé, ne pouze z našich rodin, ale z různých částí Evropy, co si myslí o budoucnosti, o naší budoucnosti, jejich budoucnosti. A o tom, jak tedy eh, jednat v průběhu života, v průběhu pracovního procesu, eh, kdy se zabývají tím, do jaké míry jsou spokojeni, do jaké míry jsou užiteční. Jedná se o e, třetí e, ročník Evropského setkání mládeže. A to třetí zasedání, respektive EIE, e proběhlo ve Štrasburku v červnu 2018. A toto je takové pokračování tohoto třetího ročníku. ve Štrasburku diskutovalo 9 tisíc eh, mladých lidí a hovořili o myšlenkách a návrzích pro Evropu zítřka. A to je rovněž otázka, kterou se zabýváme v Evropském parlamentu. Co dál? Jak dále vyvíjet Evropu eh, co víme, co plánujeme pro Evropu zítřka. Dnešní slyšení eh, má tedy eh, být pokračováním setkání EIE e a jsem velice ráda, že mohu eh, přivítat tři mladé účastníky, kteří se Eh, zúčastní tohoto zasedání, seznámí nás naši, se svými myšlenkami, s eh, tématy, která se týkají eh, činnosti našeho výboru, ať se jedná o dovednosti pro budoucí pracovní příležitosti, vstup na trh práce. A v rámci tohoto slyšení budeme pracovat v takovém formátu, kdy Eh, budeme přeskoumávat jednotlivé myšlenky, to je takový speciální formát, který jsme, eh, který byl vyvinut pro EIE. E. Tito tři mladí eh, řečníci budou prezentovat své myšlenky a my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, budeme tedy se zabývat těmito, budeme příjemci těchto myšlenek a Měli bychom se pokusit o tom diskutovat, dále to rozpracovávat ty myšlenky eh, v rámci tohoto stanoveného formátu. Eh, krátce vás seznámím z eh, řečníky Artur Korace z Rakouska, který bude hovořit o mezigenerační chartě pracovní síly a obecně o Mm, odborné přípravy a vzdělávání v rámci Erasmus+. Guimet Jean z Francie, který bude eh, hovořit o platformě pro kvalifikované uprchlíky, eh, kteří by měli sehrávat vzdělávací úlohu a o inkubátoru, eh, podnikatelském inkubátoru a s tím spojeném programu pro uprchlíky. Christian Andersen Melby eh, z Dánska bude hovořit eh, o myšlenkách ohledně eh, podnikatelském vzdělávání a učňovském vzdělávání ve škole. Nejedná se o žádnou fantazii, o žádné sny, je to velice konkrétní a je to jejich náhled na budoucnost. A to je skutečně to, co chceme řešit i v rámci tohoto výboru. Každému dám tři minuty, eh, maximálně čtyři, nebudu tak přísná, na vaši eh, úvodní poznámky. Následně budou moci reagovat eh, poslanci, klást dotazy na naše hosty a měli bychom začít tedy diskusí. A nejprve dám slovo tedy Arturovi a prosím, eh, buďte přesný a držte se toho stanoveného času. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem za to, že dnes eh, přišli. Eh, první myšlenka, se kterou vás seznámím, se týká zaměstnan- zaměstnatelnosti a příslušných dovedností. Eh, takže eh, máme tady pracovní eh, prostředí a dochází tedy k přenosu dovedností, což je jeden z hlavních principů Evropského pilíře sociálních práv. Já osobně tedy je mi 20, přes 20 let a doufám, že tedy budu mít také příležitosti na trh práce a budu se vracet domů a Eh, je tedy velká výzva navázat dlouhodobé vztahy na pracovišti a mm, kontakt mezi generacemi by měl eh, pomoci mladým i eh, starším, aby rozvíjeli své znalosti. Tyto Eh, to by mělo přispět tedy k tomu neformálnímu předávání eh, dovedností eh, tak, aby se vyplnily nedostatky, například nedostatečné digitální znalosti starších, ale potřebujeme mít jasný závazek soukromého i veřejného sektoru, že bude toto podporovat. Mezigenerační charta by měla být takovým dobrovolným kodexem eh, postupů, eh, tak abychom definovali celoevropské standardy. Tyto standardy by měly eh, pomoci posílit kulturu vzdělávání v rámci organizace a předávání dovedností. Specifické standardy by měly zajistit generační vyváženost ve firmách, zajistit tedy výuku a udržet kvality a a pokud eh, se firma rozhodne eh, plnit tyto standardy, tyto normy, eh, může zažádat v rámci své agentury odpovídající za Erasmus+, a pokud splní všechny podmínky, bude akreditován jako mezigenerační pracovní prostředí. Následně probíhá monitorovací proces, který by měl sledovat a zajistit kvalitu toho mentoringu Eh, tato akreditace eh, by měla být eh, signálem pro žadatele o práci a firma získá určitý punc. Hmm. Navíc bude každoročně udělováno ocenění, tak aby se, zlepšil, aby se zdůraznily ty osvědčené postupy, aby se prováděla i příslušná osvěta. Tato eh, charta EU by měla využít eh, dovednosti různých generací, mělo by to být eh, i součástí jakési pracovní kultury v rámci celoživotního vzdělávání a posilování sociálních vazeb. Proto tedy bych vyzýval k zavedení této charty. Děkuji mnohokrát. Děkuji. nyní paní Emanuel Šati, eh, která tedy eh, bude pracovat s touto, s touto myšlenkou. Merci beaucoup, madame la présidente. Alors... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, abychom tedy mohli se zabývat tou myšlenkou, je třeba trochu zpřesnit tu prezentaci. Je to velice zajímavé, ta, takováto charta mezigenerační pracovní síly je to jakési, jakási značka, jak, jakési označení firmy. A já bych měla pár dotazů. Za prvé, dobře víme, že hovoříme-li o vzdělávání, eh, o učňovském vzdělávání, tak ta eh, kvalita toho mentora nebo eh, toho vyučujícího je velice významná a Chtěla bych vědět, zda jste se podrobněji zabývali myšlenkou jakéhosi certifikátu kvality toho, toho mentora. Eh, to je bod, který je velice důležitý a velice důležité. A druhý bod, na který bych se ráda zaměřila, hovoříte o kvalifikaci a v profesním životě eh, je celá řada profesí e, e, a dochází k pracovní mobilitě a často se od kvalifikace přechází tedy k těm dovednostem. A e, otázkou je, zda jste se zabývali i tím rozvojem dovedností, těch přenositelných dovedností, které mladému člověku umožní, aby nebyl neustále v tom jednom odvětví, ale aby eh, mohl případně eh, se posunout i někam jinam. Takže to jsou takové eh, dvě otázky, které jsem chtěla na úvod diskuse zmínit. Děkuji. Thank you very much for your questions. Um... Děkuji co se týče eh, první části té kvality eh, toho mentora, samozřejmě, jak jsem říkal, eh, musí tady být ucelený proces, který musí zajistit, že na základě definované kvality bude pak přidělována ta akreditace. Jak definovat tu kvalitu, to je velice důležitá otázka a jak zajistit příslušný monitoring. Jednou z variant by mohlo být eh, subjektivní schvalování, eh, mít eh, ze strany účastníků určitou odezvu, provádět určité průzkumy, studie. Tady se klade důraz na tedy reciprocitě těch vztahů. Mladí, kteří se učí od starších a naopak starší, kteří se zase učí od mladších, tak je velice důležité, aby obě strany tohoto vztahu eh, byly spokojené. Takže to je takový ten subjektivní přístup, eh, jak vyhodnocovat kvalitu. Potom dalším hodnocením by mohlo být eh, výstup toho vzdělávání, může se to poměřovat i tedy výstupy na trhu práce a Druhá otázka, tedy ta profesní mobilita, tady je takový eh, klíčový přístup s tím, že mladí lidé mají klíčové dovednosti, které jim eh, umožní lépe se pohybovat v tom pracovním prostředí. Eh, CityFop, Evropská agentura, již eh, uveřejnila zprávu a poukazuje na, eh, na tu problematiku neadekvátnosti dovedností v rámci toho evropského rámce kvalifikací a jedná se ty, mm, o ty dovednosti a i takové věci jako smysl pro občanství, přizpůsobivost a tak dále. Takže právě tím posilováním sociálních eh, vazeb eh, lze dosáhnout toho, eh, že mladí se o těch zkušenějších naučí i tyto aspekty, které se spíše dědí, než aby se aktivně vyučovali v rámci vzdělávacích procesů. Doufám, že tím jsem odpověděl na vaši otázku. OK. Um... Výborně, takže ještě se k vám vrátíme. Nyní bych už ovšem předala slovo Gimet Dejean, aby mohla vystoupit se svou prezentací. A pardon, omlouvá se paní předsedkyně. Já jsem zapomněla na jednu velice důležitou věc, na kterou tady někde v parlamentu zapomínáme. Máme tady totiž také Evropskou komisi. A já bych chtěla předat nejprve slovo Evropské komisi a moc jí za to omlouvám. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla předně poděkovat za pozvání na dnešní akci. Naše komise podporuje mladé lidi. Je to pro nás velice důležité a zajímá nás, jaký mají sami názor na budoucnost. To, co jsme tady slyšeli, to bylo velice povzbudivé. To, co říkal eh, Artur, pokud hovořil o Evropském pilíři sociálních eh, práv, takže skutečně z toho mám velice dobrý pocit a pokud se toho skutečně mladí lidé chopí, pokud budou vědět, o čem ten pilíř je, budou se snažit eh, ho podporovat vlastními projekty, tak si myslím, že skutečně nás čeká zářná budoucnost. Také si cením toho, co tady Eh, zaznělo o té chartě mezigenerační podpory. To si myslím, že je veliká výzva do budoucna v souvislosti s demografickým vývojem. Mezigenerační vztahy budou určitě velice důležité a velice důležitým prvkem při politickém rozhodování. Domníváme se, že to, co jsme si vytvořili jako základ v roce 2011 v Evropské agendě pro vzdělávání dospělých, tak tam jsme řekli, že chceme podporovat příležitosti pro vzdělávání pro všechny eh, dospělé s tím, že může jít i o dobrovolné vzdělávání a podporu iniciativ eh, na předávání znalostí mezi jednotlivými generacemi ve prospěch celé společnosti. To si opravdu myslím, že je velice dobrý základ pro rozvoj takové charty, kterou jste představil. Po této iniciativě z roku 2011 přišel Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce a tam jsme také zdůrazňovali příležitosti, které se nabízejí, jak využít získaných eh, znalostí pro to, aby se mladí lidé dokázali zapracovat v nových pracovních místech a získat si taková pracovní místa. Myslím si, že tedy mezigenerační vzdělávání je velice důležitou součástí naší veze do budoucna a my jsme určitě eh, připraveni zvážit to, eh, jak by se dalo s touto myšlenkou pracovat. Pokud jde o pilíř sociálních zpráv, tak tady je několik eh, věcí, které velice úzce souvisejí s tím, co jste ho, o čem jste hovořil vy. Právo na celoživotní vzdělávání, na rovné zacházení v oblasti vzdělávání bez ohledu na věk. A tady bych chtěla připomenout některé velice důležité politické diskuze, které v těchto dnech probíhají, předně vyjednávání o směrnici, o rovnováze Eh, mezi rodinným a pracovním životem, kdy eh, zvažujeme možnost, aby si rodiče mohli podělit eh, své pečovatelské povinnosti, skloubit to se zaměstnáním kdykoliv během svého pracovního života. A hovoříme také právě o mezigeneračních vztazích. A také ještě funguje jeden program Grundtvig, což je nástroj komise na podporu mladých a starších, eh, aby se podělili vzájemně o své znalosti. Tady jsme financovali mm, programy, které eh, uměly umožnit, eh, aby starší lidé s vysokou kvalifikací mentorovali mladé lidi při jejich vstupu na trh práce, ať už měli vyšší či nižší kvalifikaci. Také se snažíme propojit sociálně znevýhodněné skupiny starších a mladých lidí a Myslím si, že toto je skutečně velice dobrý, dobré východisko pro další diskuze do budoucna a je to také velice cross, mm, jak si pře, jak si téma, které jde napříč generacemi i napříč jednotlivými tématy a odvětvími. A mm, jinak děkuji za to, že jste dnes dorazil a nastínil nám své představy o budoucnosti. Děkuji nyní paní McIntyre. Děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že ty nápady a myšlenky jsou opravdu velice zajímavé, jak tady byly předneseny. A mě to připomnělo um, takovou jednu praktickou věc, kterou bych tady chtěla zmínit. Ve Spojeném království věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje, to znamená, že naši pracovníci stárnou a možná, že tito lidé úplně nechtějí vždy v práci zůstávat. Já eh, mám ve svém volebním eh, okrsku eh, stavební firmu, která má někdy problém najímat mladé pracovníky, zároveň její pracovníci stárnou a tak nabídli takové zaučovací programy přímo v rámci firmy, kdy mladí lidé mají možnost se něco nového naučit. Samozřejmě předně se učí eh, ve škole, ale každý z těch učňů, stážistů má k dispozici staršího pracovníka, který má samozřejmě rozsáhlé odborné znalosti a pro toho mladého člověka je to nesmírně užitečné, protože pokud má mm, člověka, který mu pomáhá, je to velice cené, zároveň to použ- pomáhá i těm starším pracovníkům, protože ti mají pocit nějakého eh, smyslu, najednou už nejenom nečekají na důchod eh, a tito lidé si mohou uvědomit, že jsou něčím cení, mohou předat své znalosti, které se neodnese sebou do hrobu. Takže se tím, jak se zlepšilo celé klima, atmosféra v té mm, firmě, lidé starší i mladší se vzájemně obohatili, investovali do své budoucnosti a pro mě to byla zkušenost nesmírně zajímavá, proto se mi zdá i velice dobrá ta vaše myšlenka. Děkuji. Pan Martán, prosím. Cherche. Oui. Pardon. Bravo pour l'initiative. Ano, já velice vítám tuto iniciativu, je to výborná myšlenka, protože prvním cílem, který budete eh, moci naplnit, eh, je eh, ukončit nebo potřít tu větu, kterou neustále slyšíte. Ano, ale nemáte žádnou zkušenost, takže tak to budete moci dokázat, že jste připraveni pracovat a pokud budete mít příležitost, tak eh, budete schopni eh, se jí takto zhostit po boku těch nejzkušenějších a vzájemně se můžete obohacovat, jak jste eh, o tom hovořili. Ti mladí mají zase takový ten novátorský náhled na na to, na co ti ostatní mají takovou tu profesní slepotu, takže to je velice zajímavé. A Ehm, některé země již zvolily tuto iniciativu, myslím, že především ve Španělsku, tam alespoň existovaly takové ty nástupnické smlouvy, když v nějaké firmě eh, viděli, že hm, ta věková pyramida je eh, příliš vysoko, tak eh, nabírali mladé a cílem bylo, aby ti zkušenější zaškolovali ty mladé. Celá řada profesí se totiž ve škole neučí a je třeba využít zkušenosti eh, starších a jak eh, o tom hovoří eh, kolegové, že ti starší lidé nyní odcházejí do důchodu i se svým know-how, které s nikým nezdílí a to je velká škoda. A já jsem viděl i ve svém profesním životě, že některé firmy musely prostě zavřít, protože nedokázali anticipovat tento trend a neměli tedy nástupce, nebyli dostatečně připraveni a Eh, možná by bylo zajímavé vytvořit jakousi doprovodnou síť v Evropě. To je výborný nápad. Eh, vy jste sice o tom nehovořil, ale eh, je k tomu třeba mít i příslušné prostředky. Erasmus Plus musí mít mnohem více prostředků, aby to mohlo v Evropě fungovat. Ale každopádně velice oceňuji tu, tento váš návrh. Artur, would you like to say Arture, chcete se ještě vyjádřit? než přejdeme k dalšímu tématu. Ano, děkuji. Nebo můžeme ještě předat slovo paní Dlabajové a pak eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice stručně mám několik málo věcí, které bych Arturovi chtěla říci. Děkuji za to, že jste zmínil klíčové záležitosti. Jednak, že potřebujeme odpovědnost a také odhodlání a závazek eh, ze strany soukromého a veřejného sektoru. Potřebujeme celý trouhelník eh, systému vzdělávání, politiku a zaměstnanců. Tento trojuhelník musí být propojen, aby věc fungovala. Také děkuji, že jste zmínil osvědčené postupy, protože přesně to je důležité. Někdy v Evropě, v různých členských státech skutečně eh, dosahujeme vynikajících věcí, výborných projektů, ale dostatečně se z nich nedokážeme poučit. Takže děkuji eh, za to, že jste zmínil toto. A třetí věc, mentorování, mentoring. To si myslím, že nám v Evropě chybí, přitom USA s tím mají skutečně vynikající zkušenosti. Měli bychom to více na evropské úrovni v členských státech propagovat. A poslední věc, a to je moje otázka na vás. Všichni víme, že je eh, dobré skombinovat digitální eh, dovednosti, dovednosti technické a pak takové ty soft eh, a řekněme, že starší generace nad 55 let často nemá ty digitální dovednosti. Máte představu, jaké dovednosti chybí vaší generaci? Myslíte si, že jsou to nějaké ty soft skills, ty měkké dovednosti nebo něco jiného? A kde byste se jako generace rádi poučili od těch starších? Děkuji. Arture, máte slovo, prosím. Děkuji. Tak začnu tou první otázkou, pokud jde o to, jaké dovednosti jsou nyní důležité. Pokud eh, máme hovořit o té generaci Z, řekněme o té nejmladší generaci, která nyní vstupuje na trh práce, tak se vždy zdůrazňuje, že klíčové eh, kompetence jako ty měkké dovednosti jsou naprosto zásadní a že mladým lidem chybějí. Myslím, že to hodně souvisí s celou tou diskuzí o sociální mobilitě a také o kulturním kapitálu, jak jsem o tom před okamžikem hovořil. Je to určitá forma chování a sebeprezentování, která je dnes na pracovním trhu nesmírně důležitá a mladí eh, lidé Ehm, ji nemusí nutně ehm, mít, eh, jak si v tom kolektivním duchu nedostatečně se eh, vzájemně podporují, takže možná na tom bych zapracoval, jak posílit vazby mezi jednotlivými mladými, aby byli sami schopni a ochotni si pomoci. To se určitě týká těch měkkých dovedností. Pokud jde o Rakousko, odkud pocházíme, je dnes velkým tématem nedostatek učňů firmy je hledají, rády by je eh, zaměstnali, ale ono ve skutečnosti je těch učňů mnohem více, než je volných pracovních míst. Eh, ve skutečnosti eh, jde o určitý nesoulad v nedávné době ten rozdíl eh, v té poptávce nabídce byl tisíc pracovních míst, takže tím reálným nedostatkem byl nedostatek klíčových dovedností a tím vlastně navážu na to, co tady zaznělo, že často se očekává, že člověk bude mít eh, vysoce nastavenou ehm, vysoce nastavené kompetence a holistické dovednosti při vstupu na pracovní trh. ty kompetence jsou skutečně mm, četné a spadají mezi ně i ty eh, měkké dovednosti. Kdyby všem eh, zaměstnanci věděli, že mladí lidé se budou moci díky různému mm, druhu mentoringu některé dovodnosti doučit přímo na pracovišti, možná by to pomohlo. Také by bylo dobré začít mluvit o pracovišti eh, o, jako o místě, kde vzdělání pokračuje, kde nemusí nutně vstoupit hotoví jedinci, hotoví pracovníci. A tady si myslím, že do toho zapadá i ta problematika těch práv rodičů, jak zde zaznělo. A v této souvislosti můžeme mluvit také o finančních prostředcích, abychom zajistili finanční udržitelnost mm, rozpočtu. To je samozřejmě častý problém, jak nastavit správnou finanční a ekonomickou rovnováhu, aby to odpovídalo poptávce společnosti, aby se investovalo tam, kde ta poptávka společnosti je. Děkuji za zpětnou vazbu. Thank you. Děkuji. A nyní je na, na řadě Gimet eh, Dejean. Děkuji. Děkuji za možnost tady dnes eh, jménem mladých lidí vystoupit. Já bych chtěla představit eh, jednu myšlenku, kterou jsme prezentovali na IE. Je to moje vlastní zkušenost s Chatterbox, kde spolupracujeme s uprchlíky. Chci navrhnout platformu pro zaměstnání kvalifikovaných ehm, uprchlíků ve vzdělávacích institucích po Evropě. Chtěla bych vyzvat Evropskou unii, aby se pokusila oslovit ehm, pedagogicky vzdělané uprchlíky a zaměstnat je ve školství, aby se jednak sami lépe integrovali a abychom využili eh, těch jejich kvalifikací, které mají. Tento mechanismus již existuje v rámci programu Science for Refugees, který byl spuštěn v roce 2015, kde nově příchozí jsou propojováni s vědeckými institucemi. Tato platforma je dostupná jak pro uprchlíky, tak pro výzkumné instituce, prostřednictvím portálu EU Access ehm, výzkumníci v pohybu. Týká se to celého vzdělávacího sektoru, eh, ta moje myšlenka. Přála bych se vytvořit takový portál, k němuž by měly přístup všechny vzdělávací instituce, poskytovaly by příslušné informace a podpůrné služby učitelům, pedagogům z řad uprchlíků, kteří by chtěli eh, v tomto oboru pracovat i v Evropě. Evropská unie by mohla využít i stávajících iniciativ, které dnes eh, existují a podporují například studenty mezi uprchlíky, například Refugees Welcome Map, nebo jde o iniciativu pasu, Evropského pasu kvalifikací. Takováto platforma či iniciativa by, myslím, vyplnila současnou mezeru na trhu práce, kde řada škol eh, nedokáže eh, rekrutovat pedagogy z řadu prchlíků tradičními kanály takže bychom tímto způsobem mohli eh, postupovat. V Chatterbox to funguje, kdy takto najímáme eh, uprchlíky, kteří mají jazykové vzdělání. A našimi klienty jsou univerzity, kde mají nedostatek jazykových profesionálů. Kromě toho si myslím, že podobná iniciativa by měla veliký dopad e, i na samotné uprchlíky, děti a učitele. Pokud by je vzdělával někdo s uprchlickými zkušenostmi, by jim umožnil objevit novou kulturu, jak si otevřít svou mysl jinými slovy, snížily by se e, předsudky vůči uprchlíkům. Dokládá to i jeden úspěšný pilotní program z roku 2017, e, který už eh, tedy probíhá ve Spojeném království i v USA. Eh, zaměřuje se na pedagogy arabského jazyka. Studenti pozitivně tento program hovoří s tím, že se dozvěděli řadu věcí o související kultuře a tak podobně. Pokud jde o samotné eh, pedagogy, tak můj výzkum ukázal, že jejich pracovní zkušenosti zlepšují potom možnost jejich integrace. Takže já si myslím, že eh, osobní naplnění je velice důležité pro úspěšnou integraci. Proto bychom měli vytvořit nástroj pro lepší integraci eh, uprchlíků právě přes smysluplné zaměstnání, což tento portál by mohl umožnit. Uprchlíci by tedy měli možnost pomoci, nebyli by jenom ti, kteří jsou příjemci pomoci. Děkuji. They are helping pomáhají, eh, než by jim bylo pomáháno. Reakce od poslanců, prosím. Jestli někdo vzít slovo. Pan Martin. Já si myslím, že ta iniciativa je skvělá, protože před dvěma týdny jsem eh, vycestoval do jednoho z francouzských regionů, kde jeden učitel říkal, co dělá Evropa eh, aby nestačila tyhle uprchlíky, jsou někteří, kteří jsou eh, dobře kvalifikovaní a, a samozřejmě eh, musíme nějakým způsobem eh, nalézt řešení, jak uznávat jejich diplomy. Hlavní problém je naučit se jazyk. Jako faktor integrace prostě není nic důležitějšího než znalost jazyka. Jsou tedy lidé, kteří díky tomu postoupí eh, dál. Já si myslím, že tohle je, nám opravdu pomůže změnit eh, ten obraz, eh, který, mají spousta, který má spousta lidí z naší společnosti o, o těchto lidech. Protože oni tady nejsou proto, aby nám brali práci nebo zneužívali nějakou sociální pomoc. Když nemají na výběr a nemohou se vrátit, odkud přišli, tak chtějí být eh, integrováni do naší společnosti. A tohle jim dá tu eh, možnost. Jakmile jste eh, právník, lékař, technik, inženýr, tak už vám nikdo nebude říkat, že jste uprchlík v první řadě. Budu vám říkat pane. No, pane doktore. Takže je to užitečné pro ně i pro nás. U nás například máme nedostatek lékařů na kardiologu. A těmto eh, eh, lékařům eh, nikdo nepomáhá, aby se rychle naučili jazyk, takže tohle je skvělá iniciativa. Děkuji, paní Moran Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Gimet Dejon, že nám mm, představila svoji zprávu v rámci Chatterboxu. To je bylo nesmírně eh, mm, zajímavé. My eh, eh, jsme tady dělali zprávu na výboru pro zaměstnanost o, o in, profesionální integraci uprchlíků. A, a tam se konstatuje, že je třeba i nadále těmto lidem poskytovat podporu. Jak eh, paní kolegyně říkala, je tady ta jazyková otázka. Hmm, otázka ekvivalence eh, vzdělání. Takže my se musíme tedy eh, snažit se posunout v těchto věcech. A potom jsou tady další věci. Probíhající v učení se jazykům. A potom eh, specializované jazykové vzdělání, aby se ti lidé mohli, eh, aby mohli se integrovat do ostatní pracovní síly. To jsou dva velmi odlišné cíle tohle. Eh, konečný cíl je stejný. Integrace, ale oni samozřejmě mají svá zvláštní specifika. Potom je tady další věc, která se týká jazyků. A e, sice když e, vycestujete do nějakého uprchlického tábora, tak to vidíte e, velice jasně, nebo uprchlického centra. Je zřejmé, že není žádný uprchlický jazyk. Jsou uprchlíci, kteří hovoří, nebo uprchlíci hovoří spoustou různých jazyků, a tohle musíme eh, řešit také vzhledem k eh, odlišným eh, situacím, ve, které, ve kterých oni se nacházejí. Často, a to věci komplikuje, uprchlická centra nejsou v žádných velkých městech. A já vím, že jsou to často malá města, kde solidarita a sociální integrace je mnohem snažší, ale jazykové vzdělávání je tam mnohem složitější. Takže by bylo dobré, kdyby vás napadlo, jak řešit takovéhle konkrétní otázky. Tohle eh, řešíme v terénu v souvislosti s profesní a sociální integrací uprchlíků. Mně se eh, velice eh, ve vašem projektu líbilo, že jste říkala, že jazyk na jednu stranu a profesionální integrace a uznávání eh, kvalifikací by měly eh, zajišťovat dobrou sociální integraci a díky tomu eh, uprchlíci pozitivně přispívají k evropské společnosti. tam, kde eh, sociální eh, diverzita tak trochu utrpěla v minulosti. Takže tohle je velká výhoda, když vítáme uprchlíky v naší společnosti. Tohle opravdu stojí hm, za zdůraznění, protože to může naší společnosti jenom prospět. Jsem připravena na, eh, na tohle zareagovat nebo pokusit se? Můžu odpovídat francouzsky, ano? Děkuji vám za reakci, je to velice zajímavé. Pokud jde o v ekvivalenci eh, kvalifikací, to je zajímavé, protože eh, když jsem tohle eh, předložila v červnu, tak jsem se setkala s jednou mladou dívkou, která, pokud se nemýlím, v Norsku se, myslím, také zapojila do té iniciativy. Ono to začalo v Norsku a umožňovalo to uprchlíkům, kteří neměli žádné, žádný průkaz o své odborní kvalifikaci, měli možnost ji prokázat. Říká se tomu právě ten evropský eh, kvalifikační průkaz. Je to taková iniciativa, která umožňuje lidem eh, eh, udělat sérii takových testů zkušeností, aby se ukázalo, jaké mají zkušenosti. A hmm, to je iniciativa, která funguje velice dobře. Já vím, že Evropská unie nebo spíš komise, tohle teď implementovala, teď to běží, myslím, první, druhý rok a nevím, jaká je tam úspěšnost, ale něco se v tom určitě děje. Pokud je o jazyky, tak ano, to problém je. Můžeme, nebo um, jde o to, že No, eh, ono je těžké najednou, když to říkám francouzsky, tak budu mluvit anglicky. Takže eh, je zjevné, že když eh, člověk má zkušenosti z zahraničí, tak to může být přínosné. Eh, vím, že v, v oblasti vědeckého výzkumu tam byl vytvořen ten portál, protože tam je velice přínosné, když mají uprchlíky, kteří přicházejí s odlišnými zkušenostmi. A u jazyků, tak tam mohou být iniciativy, jak se ti lidé mohou naučit ten místní jazyk aby byli schopni eh, nějak pracovat a, a sociálně žít. Ale jejich vlastní jazyk je samozřejmě eh, přínosem, takže pokud budeme schopni, já to dělám eh, jako profesi, můžeme učit cizí jazyky i dospělé. A existuje spousta míst, které už tohle vyřešily. Já jsem kdysi chodil do Německa, dostala jsem a Eh, možnost se intenzivně eh, učit německy. V Německu oni mají samozřejmě jako bohatá ekonomika a mm, možnost tohle zajistit. A já chápu, že to je náročné. Ale už první týd, od prvního týdne jsem věděla, že to existuje. Překonání té jazykové bariéry je něco, co můžeme snadno eh, překonat. <clears throat> že kultura je každopádně přínosná pro pracoviště. Děkuji. Děkuji vám. A teď dáme slovo tedy panu Andersonovi, um, panu, panu Kristianu Andersonu Melbimu z Dánska. Děkuji vám a děkuji vám za tu příležitost. Já bych vám rád eh, představil eh, myšlenku eh, zavést povinné programy na vzdělávání v podnikání. Myslím si, že něco takového to by mohlo být mm, mm, výhodnou součástí osnov ve členských státech od Mm, dejme tomu desátého roku věku a takové podnikatelské programy eh, by přinesly příležitost malým studentům v Evropské unii získat eh, poznatky v oblastech, eh, <clears throat> kde je osnovy jinak nevzdělávají. Ten program by měl být složen ze tří kroků, přicházet s dobrými myšlenkami, vzdělávání na to, aby se vytvářelo z konceptu výsledky a, a také Mm, jak se zapojit do sociálních podporných sítí. Za prvé, dobré myšlenky eh, nemají jenom eh, nějací výjimečně nadaní eh, lidé. Všichni studenti mohou přicházet s nápady, za které, do kterých stojí za to investovat, pokud je k tomu osnovy mm, podporují. Ale ty eh, myšlenky nestojí eh, za moc bez eh, řádné vzdělávací podpory. Druhým krokem by tedy byl vzdělávací program o, o tom, jak pracovat s myšlenkami, jak posuzovat jejich silné a slabé stránky. První a druhý krok lze učinit tím, že osnovy budou pokrývat nezávislou práci s vlastními nápady a projekty. Tyto projekty mohou být od ehm, jasného nápadu na eh, generování, na, na nějaký generační proces, tedy eh, jasného, eh, jasného procesu na vytváření v, v nápadu až ke konkrétní v myšlence na v nějaký podnik. Studenti s dobře promyšlenými myšlenkami by se mohli spojit s místními eh, <clears throat> podnikateli a podniky. A díky tomu by se vlastně odchýlili od učebnic a začali by naplňovat svoji myšlenku v realitě. Eh, eh, to samozřejmě může přínosné nejen pro studenty, ale také pro ty místní podniky. Tím, že by se zapojilo podnikání do osnov, tak by se dala vyřešit velká nezaměstnanost mládeže po celé Evropské unii tu eh, myšlenku lze eh, naplnit eh, vytvořením souboru v směrnicí, k nímž se do vzdělávacích programů v středních školách něco takového zahrne. A mm, obecně by to mělo být volné, tak aby se to dalo mm, sladit s národními potřebami. Děkuji vám. Yes, uh... Madam McIntyre. Dobrá. A paní Dlabajová, prosím. A potom paní McIntyre. Děkuji vám. Eh, Kristiane, eh, děkuji. Myslím, že jsi to zcela vystihl. Eh, když hovoříš o, o poli, po, podnikatelském vzdělávání, to je takový, takový magister z neformálních dovedností. To je pravda. A my tady o těch neformálních dovednostech pořád mluvíme. Nevím, proč se, to, proč se eh, jim říká a neformálně takové měkké, eh, protože se, se vlastně eh, nejhůř získávají. Takové nejtvrdší, nejtvrději na nich třeba pracovat, ale musím říct, že tohle neznamená, mm, že by se všichni museli stát podnikateli. To asi všichni nezvládnou, ale mít takové podnikatelské dovednosti znamená být správně naladěný, mít k tomu určitý jako přístup k, živosti, eh, k životu. Já mám eh, takovou eh, kombinaci čtyř věcí. Hovořit, tedy přemýšlet tradičně, řešit problémy, být inovativní a být ochoten <clears throat> přijímat riziko. A to musíme se naučit. A když budete podnikat, tak to uvidíte mezi učiteli i mezi politiky. Všichni eh, poslanci, kteří jsou tady, jsou nějak podnikaví, protože my eh, tady eh, se těšíme na vaše myšlenky a chceme <clears throat> slyšet dobré nápady, takže tohle je určitě dobrý nápad, který já bych podpořila. Mně se velice líbilo to, že říkáte, že bychom měli mít vztahy s místními podnikateli, protože Samozřejmě, protože je třeba studentům dát nějaké zkušenosti s reálným životem. To je super. <clears throat> A uvědomte si, že musíme také učit učitele, protože eh, mm, aby bylo dobré vzdělávání podnikání ve škole, eh, tak na to musíte mít dobré učitele, takže je třeba vědět, eh, kteří budou vědět, jak připravovat mladé na podnikání. Takže určitě máte moji podporu. Děkuji. Takže si vyslechneme ještě nějaké další dotazy, než se pokusit zareagovat. Takže slovo dostává paní McIntyre. Well, thank you for your... A, takže eh, děkuji vám eh, za vaše podněty. Zcela podporuji to, co eh, říkala Martina přede mnou. U nás na výboru pro zaměstnanost eh, velice rádi hovoříme o mladých podnikatelích a o podnikatelských dovednostech, které jsou přenositelné. Jak Martina říká, tak to neznamená, že eh, začnete eh, sami podnikat a jde o celý ten životní přístup. Existuje dobrý program, který, mu, který se jmenuje Young Enterprise a, a v, nemáme ho jenom v Británii, ale myslím, že to existuje i v jiných zemích, který skupinám 15-16 letých možné vytvořit si vlastní firmu. Hovořil jste o sociálních podnicích, ale tohle může být i ziskový podnik. Nemusí to být žádný sociální e, podnik. Jeho cílem opravdu může být vydělávat. V Británii si ti lidé eh, zvolí představenstvo, někdo je generální ředitel, někdo je finanční ředitel a konkurují si. Jsou eh, skupiny na různých školách, které si navzájem eh, tedy konkurují, předkládají své výkazy po určité době. <clears throat> A podniky, podnikatele z regionu se s nimi vyměňují nápady a posuzují je. Já si myslím, že to eh, fungovalo. To, já bych byla zcela... Eh, já zcela souhlasím s Martinou také, že musíme, eh, musíme často učit učitele, protože často učitele prošli školou a univerzitou a potom pokračovali ve svém povolání ve, v stejném prostředí a já si myslím, že nějak musíme donutit eh, učitele, nebo musíme získat učitele s podnikatelskou zkušeností, lidi, kteří podnikají, kteří vytvářejí eh, rozpočty eh, a, a žijí s těmi riziky, s těmi obtížemi, s těmi dobrými věcmi. Protože pokud posílíme tu učitelskou profesi o nějaké reálné zkušenosti v, v světě, tak by to vašemu programu pomohlo. Thank you, uh, Mr. Děkuji. Pan Dejan. Tak já vám děkuji za ten mnohokrát, za tu velice zajímavou uh, uh, přednášku. Myslím si, že tam uh, byla celá řada užitečných podnětů pro mladé lidi, uh, kteří uh, se teď profesně orientují. Já bych vám chtěl akorát potvrdit, že v Německu jsme udělali hodně zkušeností s uh, praktiky mladých lidí eh, v podnicích, kteří tedy přijdou do podniku a sledují, eh, eh, co obsahuje podnikatelský život. A, a ti lidé se sami se potom od sebe zajímají o nějaké povolání a už jsou. A to může určitě být model který také, eh, do kterého se mohou eh, pustit eh, mladí lidé všude, aby zvýšily se šance na nějakou, nějaké rozumné vzdělání. A samozřejmě to také může prospět tomu podniku. Tím, že se seznámí s mladými lidmi, kteří už se takhle profesně se zajímají o podnikání. To je určitě dobrý nápad, děkuji. Thank you, Madame Orange. Děkuji, paní Malančati. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako eh, kolegyně Martina, paní McIntyre, já si myslím, že tento projekt je výborný, protože když se na to skutečně podíváme, tak je tady opravdová vazba mezi tím vzdělávacím prostředím a firemním prostředím a to je ta vazba, která velmi často je naručena, narušená u eh, například učňovského vzdělávání, to jsou učni, takže ne všichni, eh, všichni mladí lidé, a nebo přichází eh, příliš pozdě. A to, co je zajímavé v tom vašem projektu, je tato podnikatelská znalost, která se učí stejně jako čtení nebo počítání, a to v tom vzdělávacím procesu. Takže je to něco, co by se mělo stát zcela přirozené. A druhý velice důležitý bod, ti vyučující budou do jisté míry eh, povinni eh, tímto projít, projít eh, znalostí toho podnikatelského prostředí, ať nemělo by to být jenom nějaká stáž, ale skutečně takové vstřebání té podnikatelské kultury. Tedy vědět, co to je eh, projekt, co to je průzkum trhu, eh, sestavení rozpočtu, eh, co to je, když neseme určité riziko, řídíme týmy. A to, to jsou dovednosti, které jsou přenositelné a zde se dostáváme eh, zpět k tomu projektu, o kterém před chvíli hovořil Artur. Tedy tyto vaše dva projekty eh, se vzájemně doplňují, protože to, co navrhujete vy ohledně znalosti podnikatelského prostředí. To je takový sdílený eh, základ. Máme tu kvalifikaci a tedy diplom a diplom to je závěrečné tedy eh, uznání eh, tedy toho eh, vzdělávacího procesu a to, co vy navrhujete, mít ty přenositelné dovednosti, které vám umožní podpořit profesní mobilitu napříč odvětvími, napříč profesemi, napříč funkcemi a je třeba si uvědomit, že je to i nejlepší způsob, jak být odolný vůči nezaměstnanosti. Myslím, že tyto tři projekty jsou zcela výtečné a mě velice zaujalo to, že dva se vztahují na tu eh, většinou populaci. Mně se samozřejmě líbí eh, i ten eh, projekt zaměřený na uprchlíky, ale tyto dva projekty jsou úzce provázány a mm, jsem přesvědčená, že pokud bychom šli více do hloubky, tak i bychom tam mohli zapojit i ty kvalifikované uprchlíky. Takže vidíte, že ty projekty se vzájemně doplňují, eh, protože vycházejí z toho příliš úzce zaměřeného vzdělávacího eh, systému, a kdy, v rámci kterého tedy mm, ten se ti mladí s podnikatelským prostředím seznamují příliš pozdě a pak se říká eh, mladým, že nemají zkušenost, proto my eh, zavádíme tu iniciativu, která má podpořit eh, profesní začlenění. A vy tady nabízíte odpovědi, eh, které řeší problém od samého počátku a to je velice důležité a proto jsem vám za to chtěla poděkovat, poblahopřát a velice vás podporuji. Děkuji, pan Mata. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě mohu eh, pouze se vyjádřit v tom samém duchu. Ano, eh, aby tedy objevovali podnikatelské prostředí a proč ne tedy založit si vlastní firmu, to je v pořádku, ale myslím si, že by to nemělo být výhradně určeno pouze pro mladé. Týká se to všech prstev společnosti, protože tady se eh, schvalují Eh, podniky, eh, pardon, zákony týkající se podnikatelského prostředí a mnoho eh, poslanců vůbec to podnikatelské prostředí nezná. Já uvedu čtyři příklady. Výbor pro nebo komise pro průmysl, energetiku, jeden komisař, zaměstnanost, sociální otázky, jeden komisař, hospodářská soutěž, svůj komisář, obchod, zase Eh, samostatný komisář a jsou to průřezová eh, témata. A eh, neustále se říká, že to nespadá do mojí pravomoci, do mého resortu, musíte jít jinam. Takže by bylo, je dobré mít ten makronáhled, ale je třeba si uvědomit také to, že firma není takto rozkatulkovaná. Eh, firma, která by byla takto eh, rozporcovaná, je odsouzená k zániku. Je třeba si uvědomit, eh, jak funguje to podnikatelské prostředí a můžeme snít i o tom, že do budoucna pro všechny tyto čtyři resorty bude jeden jediný post na komisi. Takže ta myšlenka je velice správná já pocházím teda z podnikatelského prostředí a musím říct, že je celá řada volených zástupců, kteří eh, vůbec neznají eh, podnikatelský svět, eh, takže neměli bychom to určit pouze pro mladé, ale pro celou společnost. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji za tu podporu té myšlence. Pokud jde o výuku vyučujících, eh, na to celá řada z vás poukazovala. Myslím, že jeden ze způsobů by byl nejen to, že tedy by ti studenti eh, nebyli pouze ve třídách, ale byli by v tom eh, podnikatelském prostředí, tak jak to bylo u těch u toho učňovského vzdělávání, ale zase naopak dostat učitele do tříd eh, a eh, učit je tomu eh, těm podnikatelským znalostem i přímo v rámci toho vzdělávacího procesu. A velice souhlasím s Martinem, je velice důležité nahlížet na tuto perspektivu a Eh, měli bychom to eh, dopodrobně ještě rozpracovat. Děkuji vám. Komise možná eh, chce na to reagovat nebo něco schrnout. Děkuji, paní předsedkyně. Já, já jsem se zabýval tím prvním a třetím projektem, které skutečně jdou ruku v ruce. Tedy ta iniciativa Achievement, a, a ty studentské firmy, paní McIntyre o tom uh, hovořila, kdy eh, ti nejmladší tedy eh, se mohou inspirovat myšlenkami, založit vlastní firmu. A myslím si, že to je dobrý začátek, ale pokud jde o horizontální podnikatelské vzdělání, to není toto není úplně dostačující. Tady je to pouze částečně eh, zaměřené u těch 15-16 letých. Eh, vzdělávání, podnikatelské vzdělávání, to je velice důležité a je třeba to rozšířit eh, pokud možno co nejvíce a ne pouze na specializovaná odvětví, na specializované výukové programy, ale obecně, protože Eh, do budoucna by pak ti mladí nemohli eh, využít ani různé finanční podpory eh, z evropských nástrojů, ať už jsou to mikrouvěry z různých programů podporující tedy zakládání podniků, Evropský sociálních fond a tak dále. A podnikání u uprchlíků, to je také velice relevantní bod, protože máme pilotní projekty eh, v rámci eh, podpory malých a středních podniků, eh, podpora inovací a snažíme se podporovat prchlíky, aby zakládali vlastní podniky, protože víme, že bez určitých záruk nedosáhnou na financování. Takže tyto nástroje by měli pomoci uprchlíkům, aby rozvíjeli ty svoje podnikatelské dovednosti a aby se jednodušeji zapojili do eh, společnosti. Takže líbí se mi eh, tyto projekty a je velice dobře, že mladí přicházejí s takovými to eh, nápady a chci vás ujistit, že skutečně uvažujeme tímto směrem. Děkuji. Takže to bylo teprve první kolečko. A teď se dostáváme k druhému. A nejprve tedy eh, Artur, eh, eh, který má napady týkající se Erasmu plus. Pokud chcete něco změnit. Thank you very much, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Můj druhý návrh, který bych chtěl předložit, je, že bychom využili příležitosti, který nám, kterou nám nabízí nový víceletý finanční rámec, že bychom zdvojnásobili financování pro Erasmus Plus a podpořili tak vzdělávací mobilitu a podporu přeshraničního odborného vzdělávání a přípravy. Eh, mobilita v eh, prostřednictvím eh, charty a Erasmu Pro už se zlepšuje, ale ne v oblasti odborného vzdělávání. Když vezmeme v potaz ta nedávná opatření, tak přesto přes všechno pouze 17 příležitostí v rámci Erasmu je právě pro studenty odborného vzdělávání. Nebo u nás v Rakousku v současné chvíli jenom 8 zaregistrovaných, eh, kteří poskytují příležitosti pro tyto studenty. Také zpráva Erasmu Plus za rok 2016 ukazuje, že jenom méně než polovina žádostí, eh, kterých bylo 7100, v oblasti odborného vzdělávání byla nakonec podpořena a většina z nich, 97%, to bylo stejně v tom vyšším vzdělávání. A to je hodně eh, znepokojivé, když máme takovou rozsáhlou tradici eh, učňovského školství a vzdělávání v učňovském školství. Proč to dříve fungovalo a dnes eh, nikoliv? proč dříve tam ta mobilita byla. Takže je potřeba podpořit v rámci Erasmu Plus i mobilitu v rámci odborného vzdělávání. Tady důležitá otázka zajištění kvality, vzájemného uznávání, dostatečná transparentnost, s tím souvisí systém evropské Evropský systém uznávání kreditů, evropský eh, rámec zajištění eh, kvality, tak můžeme reagovat na rostoucí poptávku po mobilitě v tom odborném vzdělávání. Erasmus Plus eh, by měl tedy zvýšit úspěšnost žádostí o, mm, ohledně projektů v oblasti odborné přípravy, zejména pokud jde o studenty ze eh, znevýhodněných komunit. Tím bychom měli tedy zlepšit mobilitu těchto studentů. Já si myslím, že abychom zlepšili úspěšnost eh, těchto projektů, tak je potřeba zapojit poskytovatele odborného vzdělávání a také samotné fir- firmy. To si myslím, že by určitě zlepšilo osud těchto žádostí. Proces eh, otevřené veřejné konzultace ohledně Erasmu Plus eh, ukázal, že jsou tady určité překážky v této oblasti, které brání zaměstnavatelům přijímat Eh, studenty odborného vzdělávání. Často eh, se financování nevyužívá mm, řádným způsobem, spíše dotuje vzdělávání. Takže mladí lidé, mm, kteří jsou eh, otevřeni pro evropští, by, myslím, měli mít všichni možnost vytěžit eh, ze silné evropské sociální mm, dimenze. Je to šance, kterou bychom měli studentům dát a věřím, že by ji využili. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní má slovo paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně opět eh, musím říci, že mi čtete myšlenky, jako kdybyste mi tady přečetla poznámky, které jsem si připravila. Já jsem byla jednou z poslankyň, které před třemi lety spustili pilotní projekt pro nový eh, Erasmus pro odborné školy, takže mám opravdu tu bezprostřední zkušenost a předně musím říci, že ještě stále v Evropě zápasíme s tím, že máme různé systémy odborného vzdělávání v jednotlivých státech. Kdybychom měli společnou chartu a umožnili výměnu zkušeností prostřednictvím Erasmu a mobility, tak to by, myslím, bylo prospěšné pro všechny. Z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. Moje země, Česká republika, je hodně propojená s Německem, samozřejmě kvůli vývozu, jaksi ekonomicky, obchodně, investičně. A ten čistě duální systém z Německa by se pro český vzdělávací systém nehodil, proto možná bychom se měli spíše inspirovat u vás v Rakousku, protože vy tam přeci jenom máte ten duální systém nastavený trochu jinak a v tom si myslím, že bychom měli začít s tou společnou chartou. To je vynikající myšlenka. A ještě zmíním tři věci, které si myslím, že by mohly být eh, obtíží při uh, Eh, uplatňování odborného vzdělávání v Erasmu. Jednak je to vzájemné uznávání, o tom jste mluvil a na to musíme víc zapracovat i tady v Evropském parlamentu. Druhá věc, to jsou jazyky. Výuka jazyků v odborných školách zase není až tak rozšířená jako na univerzitách například. A to může být někdy problém, s nímž eh, se budeme muset nějakým způsobem utkat, takže potřebujeme větší jazykovou dotaci eh, pro, pro výuku a Eh, třetí problém, který tady vnímám, je to, eh, že potřebujeme vlastně nějakého mezinárodního manažera projektů, nějakého administrátora, který by dokázal tyto projekty eh, uřídit. Možná si vzpomenete, když se objevila první výzva k Erasmu pro odborné školy, tak jsem osobně zaslala dopisy 700 50 školám, odborným školám v České republice, aby o té možnosti věděli. Říkala jsem jim, požádejte si a výsledek byl v podstatě takový, že vlastně eh, všechny ty školy se obrátily na můj eh, kancelář a požádali, abych jim eh, poskytla konzultantské Mm, služby a vlastně jim tu žádost podala a zařídila. Sami to nezvládli a my musíme tedy takového člověka mm, najít, aby jim s těmito mezistátními žádostmi pomohl. Takže určitě vynikající nápad, Arture, možná byste měl se mnou spolupracovat. Děkuji a teď předám slovo panu Detrovi. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, každopádně nejdříve eh, vyřídil pozdrav eh, od kolegyně Agnes Jungerius, která dneska ještě jednou u, eh, na, na zasedání sněmých zpravodajů k Erasmus Plus eh, naléhala na to, a, aby se Erasmus nevyšoval dvakrát, ale třikrát, to je stanovisko sociálních demokratů. Zejména v oblasti eh, odborného vzdělávání, profesní přípravy, je třeba, abychom investovali ještě více, abychom lidem dávali ještě další šanci my jsme hovořili o těch uh, mládežnických letech uh, Eh, které jsou eh, takové tradiční v německy mluvících zemích. Eh, potom také to cestování malých lidí po Evropě, to lze vnímat velice pozitivně. A když to zapojíme od začátku do vzdělávání malých lidí, tak je jasné, že můžeme získat také součást kvalifikace v sousedních zemích a také tam můžeme dokončit vlastní vzdělání. Já bych eh, ještě rád, kdybyste eh, hm, také se zaměřili na tím, eh, jak na to, jak sociální partneři mohou být do tohoto zapojeni, a protože existuje hm, možnost od samého počátku, aby Eh, si mladí lidé na eh, co nejšířeji jazykově nastavili se vzdělávání od začátku a mm, v co nejvíce eh, zemích. Myslím, že celkově se musíme zamýšlet nad tím, jak přiblížit potom také to vzájemné uznávání výsledku tohoto vzdělávání. A potom také, jak vytvořit ten Mm, pozitivní pocit u eh, mladých lidí proto získat eh, součást svého vzdělávání někde eh, v zahraničí. Já jsem viděl v Bruselu letos takový projekt o výměně mezi Itálií, Španělskem a myslím Německem. Jde o to, aby se do toho zapojovalo co nejvíce zemí, aby co nejvíce zemí dalo možnost mladým lidem učit se svému řemeslu a povolání, aspoň na měsíc třeba někde jinde. Každopádně eh, odborná příprava tady musí být eh, zrovnoprávněna s akademickým eh, vzděláváním. Would you like to comment? Chcete se k tomu vyjádřit, prosím. Ano, děkuji. Já si myslím, že to je opravdu výborná možnost probrat všechny tyto záležitosti. Já teď eh, sám ještě studuju, věnuju se těmto tématům a otázka vzájemného uznávání různé systémy vzdělávání v jednotlivých českých státech, to je skutečně naprosto klíčová otázka. Zároveň bych chtěl říct, že jsou tady fakta, která ukazují, že existují překážky v této oblasti pro získání financí. Nemám teď přesně v hlavě e, konkrétní čísla, ale jsou poměrně vysoká a e, jsou tady poskytovatelé odborného vzdělávání, kteří se podílejí na té Eh, chartě mobility a úspěšnost jejich eh, žádostí v projektech je potom eh, přes 97%. Takže to, myslím, naznačuje, že mm, tyto projekty mohou být úspěšné. Jenom bohužel chybí informovanost. Následkem je to, že těch žádostí se nepodává dostatek a bylo by dobré s tím začít nějakým způsobem pracovat. Mluvili jsme o tom, z jakých důvodů tato situace nastala. Jednak je to ten, jednak je to ten mm, pohled vlastního rozvoje, e, důraz na měkké dovednosti, na studium jazyku, ale myslím, že tady je určité funkční hledisko, které se mnohdy opomíjí, a to je, že řada studentů nedokončí odborné a učňovské školy. 10 takových studentů v Evropské unii nedosáhne eh, té vyšší úrovni středního vzdělání a mezi 16 až 19 eh, lety je polovina mladých lidí na odborných školách. Už jsou k tomu k dispozici různé studie, které ukazují, proč eh, mladí lidé často dávají právě to své odborné vzdělání a mnohdy se ukazuje, že eh, důvodem je to, že jim chybí dobré, dostatečně dobré osobní vyhlídky a nemají také dostatečnou osobní motivaci, aby ve studiu pokračovali. Takže ta možnost, že by třeba mohli vyjet do zahraničí, že by se tam mohli dále rozvíjet eh, v rámci studia v zahraničí, možná, že by jim to pomohlo vyřešit jiné problémy, které přímo eh, s tím rozvojem schopností nesouvisí. Jinak vám děkuji za podporu. Paní Moranšantě. Madame la présidente. Paní předsedkyně, já jsem nechtěla uh, již reagovat, ale Artur řekl něco velice významného a to, že Eh, ten systém eh, odborné přípravy a vzdělávání Erasmus+, eh, se zaměřuje na ty, kteří jsou ve vzdělávacím procesu. A já v terénu se snažím podpořit geografickou mobilitu pro mladé, kteří opustili vzdělávací proces bez kvalifikace. Protože první bod, který je velice důležitý v rámci této mobility, geografické mobility. To je ta eh, vlastně rekonstrukce sebe sama, nebo hrdost na sebe sama. A to je samotný základ, na kterém následně můžete budovat eh, vzdělávání mladých, kteří opustili vzdělávací proces bez kvalifikace. Takže to je první přínos programu mobility v Evropě. ať už je to eh, jeden či druhý program, ale je třeba eh, vzít mladé, kteří jsou bez kvalifikace, kteří eh, ztratili jakoukoliv důvěru, kteří ztratili důvěru v sebe sama, tak tedy zajistit jim mobilitu bez ohledu na odvětví a i přesto, že nebudou hovořit tím jazykem hostitelské země, já jsem vysílala Eh, mladé ze střední Francie do Řecka či Španělska do Litvy, aniž by eh, hovořili tím daným jazykem a oni se vrátili a byli hrdí na sebe a měli eh, chuť se dále vzdělávat a na konci toho vzdělávacího procesu pak měli celou řadu nápadů na mm, nové projekty, takže tato konstrukce je velice důležitá. A je třeba, abychom uměli z tohoto vycházet. A druhý bod. Říkáte, že tam není dostatek kandidátů. Je jasné, že u mladých i u dospělých eh, přetrvává určitá obava z mobility a je třeba eh, tedy nalézt páku, která odstraní tyto eh, obavy, je třeba eh, zdůrazňovat to, že všichni mladí, kteří absolvovali program Erasmus, eh, program profesní mobility, nebo pardon, geografické mobility, ehm, se vrátili a e, lépe získali pak pracovní příležitost. Takže tady je ten efekt akcelerátoru. E, tito mladí pak e, lépe odolávají nezaměstnanosti, protože geografická mobilita rovná se i profesní mobilita. A bylo by dobré, kdyby bylo možné využít tyto velmi pozitivní argumenty tak, aby více mladých mělo zájem o tyto programy eh, mobility. Je to eh, takový přínos Evropy a programy jako Erasmus nebo Erasmus+, Plus, eh, s kýmkoliv o tom mluvíte ve společnosti, tak všichni znají ten název, všichni něco slyšeli o tom programu a je třeba nejen navýšit rozpočet, o to usilujeme, já si myslím, že je to rozpočtová položka, která by měla být obrovská, protože má eh, přínos pro zaměstnanost, trvalý přínos pro zaměstnanost. Takže je třeba využít této pozitivní páky tak, abychom měli více eh, uchazečů, více žádostí eh, o zapojení se do tohoto programu. Thank you. Děkuji. A teď už předám slovo Gimme Dešel. Děkuji. Tak eh, moje druhá myšlenka spočívá ve vytvoření eh, podnikatelského programu pro eh, uprchlíky. Tento program by poskytl určité vedení uprchlíkům, pokud by chtěli začít podnikat v evropských zemích, eh, pomohl by jim žádat o evropské financování a získat si hm, právní i eh, administrativní podporu. Byl by to určitý firmní inkubátor pro uprchlíky, kteří by tak eh, mohli začít poskytovat našli by si vlastně sami zaměstnání a poskytovali by hm, zaměstnání případně i jiným. Jedna eh, z nejožehavějších záležitostí eh, v současné společnosti je to, že tady je jasná nerovnost ekonomických příležitostí a myslím si, že podnikání je zrovna mm, eh, činnost, která je zaměřená na vlastní zásluhy a dokáže jen ocenit. Takže tímto způsobem bychom mohli pomoci těm, kteří jsou znevýhodněni, potýkají se s řadou překážek, nemají dostatečný přístup například eh, k nějakým eh, sítím pro podporu podnikatelů, chybí jim eh, pomoc v oblasti ať už administrativní nebo právní, protože se nevyznají v těch nových státech, v nich se ocitli. To znamená, že mohou snáze eh, napáchat určité eh, chyby při spuštění podnikání a často jim chybí také potřebné dovednosti. Takže všechny tyto eh, nedostatky by mohl ten firemní inkubátor vyřešit. Zkušenosti naznačují, že 87% mm, firm, které vzejdou z takových inkubátorů, dále přežije. Program by konkrétně pracoval s uprchlíky, Podobný program spustil v Ekvádoru v roce 2011 Vysoký komisař OSN pro uprchlíky. Byl to lokální eh, program v ekonomicky znevýhodněné oblasti. Podobné programy fungují také v Evropě, například v Norsku. Spustili podobný program, kde takto podpořili zhruba 60 firm, které vytvořili uprchlíci a pomohli jim na, v rámci 4000 kursů. Kromě toho podniky, které založí uprchlíci, jsou možnosti, jak pomoci dalším uprchlíkům, jak je případně zaměstnat. Je to způsob, jak bojovat s diskriminací proti uprchlíkům obecně. Já osobně jsem byla svědkem úspěchu Spoluzakladatelka sociálního podniku a firmy, o které jsem hovořila, Mursal Hedeja, byla sama uprchlicí. E, založila společně s podporou profesionálních investorů e, Chatterbox a díky té investiční podpoře dokázala překonat ty počáteční překážky. Ten projekt se nakonec prosadil, získal si Eh, reputaci a propojuje uprchlíky s firmami. Dnes je to tedy firma eh, podporovaná investory ze Silicon Valley a je to podnik eh, sociálně, celospolečensky prospěšný. Program inkubátoru by tedy dal uprchlíkům přístup k pobítkám, které by jim umožnily spustit podnikání, například by mohli získat přístup ke kancelářským prostorům, ke službám, k mentorům, mohli by tedy překonat ty překážky, s nimi se musí na začátku svého podnikání vypořádat, navíc protože se ocitají v nových ehm, komunitách. Na závěr bych chtěla říci, že, jsem, eh, že vám předkládám dnes tuto myšlenku proto, že si myslím, že takovýto firmní inkubátor by byl výhodný obou straně pro uprchlíky samotné i pro přijímající země. Děkuji. Mr. Detchen. Pan Detchen, prosím. Ich bin ähm, eigentlich äh, begeistert von den Ideen, die die Frau... Äh... Opravdu nadšen äh, nápady, které paní Dežan má, protože si myslím, äh, že tohle äh, přináší určitý potenciál, obrovský potenciál, který jinak nevidíme. Je důležité podporovat eh, lidi, aby eh, začali podnikat, eh, aby se sami zušlechťovali, aby se prostě otužovali, posilovali v tom, aby byli schopni postavit se na vlastní nohu, no, nohy. Jenom to, že člověk musí opustit svoji vlast, svoji vlast tak je zřejmé, že je schopen něco podniknout. Já si myslím, že tahle myšlenka je bezvadná. I ten box, to je eh, fascinující. Prostě vzhledem k těm eh, schopnostem, které člověk spolu přináší. Pomáhat eh, učení si jazykům, to je opravdu pěkná věc. Samozřejmě je tady spousta jiných věcí, které, jde, které jdou ještě dál. kde se můžeme bavit o tom, jak takovéhle modelové projekty ještě dále podpořit. Myslím si, že je to fascinující. Děkuji vám. Chcete k tomu nějak reagovat? Jenom velice stručně. Ano, určitě eh, ráda bych eh, hovořila o, o, déle o tomto projektu. Sama jsem samozřejmě musela eh, to hodně vyzkoumat, když jsem tomu dělala svůj projekt. A ty studie eh, neobsahují mnoho čísel, protože se to pořád mění, ale v Británii 20% uprchlíků eh, má vyšší kvalifikaci. Ale eh, nezaměstnanost nebo nedostatečná zaměstnanost je obrovská. A část toho můžou být i určití lídři v podnikání, takže je tady obrovský promarněný potenciál, o tom bych určitě ráda mluvila dál. Paní Morán Šartě. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady přímo navážu na reakci kolegy. Mně se také velice líbí ty myšlenky, se kterými přicházíte a já se zapí, zabývám tou operativní fází, tedy tím následujícím stádiem a tady bych měla otázku, která, kterou se zabývám, a to je územní záležitost. Uprchlická střediska jsou velice často, jak jsem říkala, v středních a malých městech. Většinou to nebývá ve velkých metropolích. A jak tedy propojíme eh, umístění toho té líhně toho inkubátoru a územního rozmístění uprchlických center. zemi, ve které žijí, ve Francii, jsou uprchlická centra velice e, hodně rozmístěna e, na různých e, místech. Ty inkubátory jsou spíše v těch univerzitních střediscích, v rámci technologických sítí, firem, eh, tam, kde to podnikatelské prostředí je koncentrovanější. A eh, kladu si tedy otázku, zda eh, jste se zabývali i možností systému nějakého vzdělávání na dálku, pomoci na dálku, jak tedy vyřešit ten, tu disproporci mezi rozmístěním uprchlických center a umístěním eh, těch eh, inkubátorů, které jsou spíše eh, v rámci aglomerací. A, a zda by takováto politika byla vyhrazena pouze pro velká města, protože cílem by bylo, aby toho mohli využít naopak všichni. Takže zda jste tedy se zabývali i touto strategií nebo technikou, jak tedy vyřešit to, tuto geografickou otázku. I think this is... Já myslím, že tohle je eh, příležitost eh, z toho omezení udělat výhodu. Použít místní aktéry, podniky, mentory, eh, kteří by se zúčastnili programu menšího rozsahu. Podívejte se, tady můžou být uprchlíci, kteří se pokouší o nějaký nový začátek, získat pro ně samozřejmě nějaké mentory, nějaké místní podnikatele, to by mohlo být složité, ale ten kapitál může přijít z evropských grantů, z větších měst, ale eh, ty podniky určitě lze dělat jinde. Určitě, já, já si myslím, že to je to příležitost. Eh. Tak trošku uh, eh, zaustit to uh, sociálně podnikatelské zázemí po celé zemi. Dobrá, děkuji a teď dám uh, slovo o uh, Kristianu Andersenu Melbimu. Děkuji vám. Můj druhý námět je pomoci eh, vzdělávacím institucím poskytovat intenzivním a patřičné eh, učňovské příležitosti ve spolupráci s místními, eh, s obcemi a, snažit se tím řešit určité směrování zaměstnanosti pro mladé lidi a řešit také nezaměstnanost mládeže. Navrhuji, aby Evropská unie eh, dotovala eh, v výdaje, eh, které by to ty vzdělávací instituce stálo. Vždycky, když zaměstnavatel najímá mladého člověka bez zkušeností, je to směle rozhodnutí. A abych to řekl mírně, ne všichni podnikatelé jsou smělí. A proč by měli najímat mladého člověka s novou zkušeností, když, by můžou, když můžou nabrat někoho staršího a bezpečnějšího? Eh, mladí lidé by mohli být eh, zkušenější a tím pádem by eh, mohli být atraktivnější pro zaměstnance do budoucna by ten potenciální zaměstnavatel viděl, že ten mladý kandidát už má určité zkušenosti. To bude výhoda pro všechny mladé lidi, kteří teď se potýkají s hledáním nějaké vhodné práce. Dokážu si představit, že taková, takové učňovské angažmá by bylo krátké a intenzivní, aby se to za pojit i do základního vzdělávání od 8 eh, eh, let. Důležité je, že to první učičovské angažma a první učení spíš eh, je založené na otázce, co bys chtěl dělat, než co, čím bys chtěl stát. Mohlo by to být na jeden týden, na dva týdny, v záležitosti na tom, co by člověk chtěl dělat a, a trvalo by to, dělalo by se to jednou za rok. Každá vzdělávací instituce by vytvořila a, v učení eh, ve, vhodným, eh, ve vhodném formátu. Někdy by to eh, trvalo celý den, někdy by to bylo jenom část dne a potom by se dále učilo. Z pohledu podniků, které by se zapojily do spolupráce se vzdělávacími institucemi, tak by ti uční byli neplaceni a to by pro ně mohlo být atraktivnější. Já mám přátelé ve Španělsku a v Něm- ve Švédsku a v Německu, kteří se rozhodli, co budou dělat kariérně právě na základě zkušenosti s učení. Takže tenhle návrh by mohl být taky skvělý způsob, jak studentům pomoci odhalit, co je vlastně baví. A za toho dosáhnout právě tím, že se budou dotovat vzdělávací instituce, které by chtěly poskytovat studentům takovouhle příležitost. Děkuji vám. Děkuji vám. Já dám slovo komisi. Ano, prosím. Děkuji vám. Já už jsem říkal, že všechny ty mm, názvy jsou velice zajímavé a myslím si, že tohle je další potvrzení, eh, které ukazuje, že potřebujeme spoustu partnerství eh, na všechny ty vaše nápady, které zde předkládáte. Na všechny potřebujeme partnerství, potřebujeme téměř pro každého partnerství mezi vzdělávacím eh, zařízením, podnikem a také tvůrcem politiky. Taky si myslím, že mm, ta myšlenka učení ehm, rozšířit co e, nejvíce e, to učení, tak to je e, už součást vlastně našeho, naší iniciativy pro zaměstnanost mládeže, kde se snažíme podpořit lidi, kteří hledají výuční místo. Mm, aby zjistili, jestli je to, pra, to, to, to pravé pro ně a také eh, poskytujeme finanční podporu těm, kteří přijímají učně na určitou eh, dobu, aby eh, jim pomohli naučit se, co to znamená pracovat, protože mladí, mladým lidem nějakou dobu obyčejně trvá, než se naučí, než pochopí, co to je chodit do práce, jak vykonávat ty rutinní každodenní úkoly a tak dále. Takže tohle je určitě jasný krok směrem k jasnému dlouhodobému zaměstnaneckému angažmá. V roce 2013 jsme podepsali Evropskou alianci pro eh, učňovská místa a v několika členských státech máme několik tisíc eh, firm, které eh, se zavázaly poskytnout 930 tisíc výučních míst. A, a před několika dny a, a byl vzdělávací týden nebo týden učňovského školství a odborné přípravy ve Vídni Eh, což je součást eh, našeho závazku vůči eh, podnikům, které přijímají učně, <clears throat> kde a vedou mladé lidi k získávání dovedností, které jsou důležité v jejich budoucí pracovní kariéře. Čili já vítám to že rozšířit ten základ a pokrytí tomu, tomu toho učení. A ještě ten pilotní projekt v rámci programu Erasmus. Erasmus Pro to je takový pilotní eh, projekt eh, iniciovaný parlamentem a teď eh, to vypadá, že to bude mainstreamový projekt pro Erasmus do budoucna. A tady se specialistům, kteří právě dokončili se vzdělávání, umožňuje cestovat na 3 až 12 měsíců na výměnu do jiného státu což na jednu stranu může eh, prohloubit jejich pochopení toho, kdo jsou a co mohou udělat a také jim to může pomoci eh, najít si nějakou eh, podnikatelskou budoucnost pro sebe. Já si myslím, že tohle je jedna z důležitých změn toho programu Erasmus. Evropský sociální fond i teď eh, poskytuje další eh, finance pro lidi, kteří přicházejí z nevýhodného zázemí, protože eh, na Erasmu nepřežijete za semestr. A i ve stávajícím programovacím období některé národní vzdělávací programy poskytují školné pro lidi, kteří jedou na Erasmus, aby pomohli jim rodinám. A tohle se posílí v tom nadcházejícím programovacím období. Takže eh, eh, je jasné, že se eh, takto budou podporovat i, ty, i ta odborná učňovská příprava a, a také rekvalifikace lidí v naší společnosti. Děkuji. Děkuji, paní Boranšatě a potom paní McIntyre. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. prezentace ze strany byla velice mm, ucelená ohledně všech stávajících programů a mně se velice líbí projekt zaměřený na rozvoj učňovského školství a to volbou eh, těch daných učňů eh, daného odvětví, ve kterém budou motivováni. Ale myslím, že je tady jeden bod, kde bychom všichni měli vyvinout dodatečné úsilí a to je program rozvoje znalostí eh, profesí, tak jak dnes existují. Pokud jde o orientaci směrem eh, k učňovskému školství, tak velice často je to na základě hm, takového mentálního vnímání profesí, které hm, je dávno překonáno. Je to takové vnímání profesí, tak jak eh, existovaly v rámci předchozí generace ale mladým je naopak třeba ukázat, aby se vydali směrem eh, té dané profese, tak je třeba jim ukázat, jak skutečně ta profese vypadá. Takže tady musíme zlepšit komunikaci, abychom eh, se efektivněji zaměřili na učňovské školství, abychom eh, atraktivně poukázali na ty profese tak, jak dnes existují. Oni se hodně, hodně mění, vždy se měnili a je třeba ukázat ten aktuální obrázek. Takže tady je takové kulturní přemostění eh, ohledně tedy těch eh, mm, profesí tak, abychom tam dali tento dodatečný článek k tomu vašemu projektu, abychom přitáhli eh, mladé tímto směrem. A jinak podporuji ten váš cíl. Eh, thank you and Madam McIntyre. Děkuji, paní McIntyre. Mnohokrát vám děkuji za tenhle podnět. Je myslím velice důležité, abychom eh, vytvářeli silnější vazby mezi podniky na jednu, na jednu stranu a, a, a školami na druhou stranu. Program krátkodobého eh, učení nebo jenom pracovní zkušenosti je prostě něco, co bohužel chybí. Kdo to zorganizuje? Hmm, nejsem si jistá, to byste nám možná mohl říct si. Já mám ten pocit, že bychom měli používat orgány, jako jsou obchodní komory, <clears throat> aby oni nějakým způsobem se zasadili o poskytování pracovních zkušeností a podpořili <clears throat> firmy, tedy v tomto poskytování firmy, někdy říkají, že to není praktické, protože naše prostředí je, pracovní je příliš nebezpečné a tak dále. Ale oni, když budou chtít, tak najdou nějaké příležitosti. <clears throat> Jenom abych eh, podpořila to, co říkala Elizabeth Moran Chartier. Svět práce se mění a lidé mají někdy eh, milné představy. Také eh, často neexistuje příliš velká vazba ehm, mezi tím, co se učíte ve škole, angličtina, historie, matematika a, a v odbornou kariérou. Je velice těžké, aby mladý člověk věděl, co by měl studovat ve škole, co ho ehm, povede k takovéhle kariéře. A takovou vazbu bychom, nebo tyhle souvislosti bychom měli eh, mladým lidem eh, mnohem snáze, eh, tedy mnohem více zpřístupnit. A ty eh, praktické záležitosti, to je třeba opravdu propracovat, protože díky tomu se to neděje. Děkuji vám všem panelistům i zde zúčastněným. Já bych vás také ráda informovala, Tahle debata byla přenášena eh, do internetu na stránkách Evropského parlamentu. Takže eh, eh, vaše vstupy a myšlenky a návrhy jistě sledovalo více lidí než zde v místnosti. A máme takovou tradici, že se postaráme o to, abychom se eh, k tomuhle ještě eh, vraceli. To jsou takové eh, tradice a určitě je dobré se k tomu vrátit. Takže já vám děkuji za to, že jste se pokusili odpovědět na všechny naše dotazy. A vylíčit vám nám vaši, vaše představy o budoucnosti o tom, jak vy byste ji chtěli. Za to určitě velice eh, zajímavé. A ještě jednou vám vřele eh, děkuji za to, že jste s námi eh, strávili dnešní odpoledne a vysvětlili nám, co děláte a o čem sníte. Takže děkuji vám za dnešek. Přistoupíme tedy k dalšímu eh, bodu na pořadu našeho eh, jednání a tím je prezentace studie Agentury Evropské unie pro základní práva. A ta se týká boje s chudobou dětí. Otázka základních práv to je. Glad to uh, have the possibility to uh, a jsem eh, ráda, že zde mohu eh, uvítat eh, pana Gregoria a Sulkase. který se zabývá těmito otázkami v Agentuře pro základní práva. A ten eh, představí tu zprávu. Takže vy to nejdříve eh, uvedete a potom budete hovorit eh, podrobněji. Tak prosím a vrle vítejte. Děkuji vám. Paní předsedkyně, nejdříve bych vám rád poděkoval za pozvání. Eh, za tu příležitost nám eh, tedy vám představit naši eh, zprávu o boji s dětskou chudobou, otázka základních práv, takhle je nazvaná. Děkuji vám za vaši podporu hm, také agentuře pro základní práva Evropské unie. Nejdříve budu hovořit o cílech té zprávy a hlavních zjištěních a také eh, vám eh, stručně popíšu její obsah, eh, zaměřím se na jednotlivá fakta a právní rámec a také nástroje, které jsou k dispozici na evropské úrovni. A v neposlední řadě na základě naší předchozí analýzy a zjištění ještě poukážu na to, co si o tom myslíte. Tohle je ta zpráva, pro ty z vás, kteří ji neznáte, najdete si ji také online na našich webových stránkách. Ta zpráva byla vydána 17. Eh, eh, října, což je Světový den proti chudobě. a to téměř eh, rok eh, po vyhlášení pilíře sociálních práv. Tady vidíte eh, mm, osnovu mé prezentace, jak jsem ji před chvílí říkal. Pokusím se to říct co nejstručněji, protože on čas už docela pokročil a předpokládám, že jste asi všichni unavení. Co bylo tedy cílem této zprávy? Zvýšit informovanost o tom, že eh, chudoba dětí je eh, pro spoustu dětí v Evropské unii opravdu eh, reálná, realitou. Je to velice podstatné. Ani v Evropě se dětem chudoba nevyhýbá. A my chceme eh, tímto eh, přispět k diskusi o sociálnější Evropě eh, z pohledu práv dítěte. No a naším východiskem je, že nemůžete mít sociální Evropu, pokud neuděláte něco proti Eh, chudobě a zejména eh, sociální chudobě dětí. Ehm, prakticky 25 milionů dětí je pod hranicí chudoby v Evropě. <clears throat> Jeden eh, z našich hlavních signálů, které chceme vydat, je, že boj s chudobou dětí není otázka jenom nastavení politika, jejich priority, ale je to také otázka základních práv. To znamená, že to je otázka právně závazných eh, záležitostí pro Evropskou unii, protože spousta dětí možná žije eh, v eh, domácnostech, které obtížně platí za zboží a služby, které jsou běžné pro jejich vrstevníky, jako jsou počítače, telefony a automobily nebo dovolené a ale na druhou stranu nemít, jak je to u spousty dětí, ani eh, eh, slušné mm, mm, bydlení a hygienické zázemí a mm, co slušného k jídlu, tak to už je, už je otázka porušování lidských práv. Je to samozřejmě eh, zcela výrazná, výrazné porušení lidských práv. Jaká jsou fakta? V Evropské unii je asi 25 milionů dětí, v EU to je jedno ze čtyř, ohroženo o chudobou nebo eh, vyloučením ze společnosti. A eh, řada, eh, nebo zhruba asi 2 miliony z nich žijí pod hranicí chudoby nebo chudého příjmu, tak jak ji definuje Eurostat, čelí eh, zásadní eh, eh, materiálnímu nedostatku a žije v domácnostech s velice mm, nízkou intenzitou práce, kde je minimální přístup na trh práce. Je jasné, že trendy v posledních, posledních letech let ukazují, že je tady určitý pokles od eh, vrcholní hospodářské krize v roce 2012. Ty příslušné indikátory, eh, ten indikátor byl v roce 2012 eh, až 28%. A ta poslední čísla od Eurostatu, myslím, že v září ukazují, mm, že tady bylo snížení o 4%, ale každopádně ta čísla jsou velmi vysoká a počty dětí, které žijí v chudobě, jsou ještě vyšší než eh, ta čísla, která se týká mm, obecně populace. Čili eh, jde o to, že děti ovlivňuje chudoba eh, více než dospělé. Další věc, mm, která se skrývá v tomto čísle, jsou velké rozdíly mezi ženskými státy. Bulharsku a Rumunsku více než 40 dětí je ohroženo chudobou. V eh, Řecku, v eh, Maďarsku, Litvě a Španělsku je to 30 Některé skupiny dětí jako jsou děti eh, Romů nebo eh, děti eh, přistěhovalců. A čili ještě horší situaci. A další faktory jsou také to, jak je nastavená celá ta domácnost. Mm, například eh, děti, eh, s, které mají jenom jednoho rodiče nebo eh, jsou z velkých rodin, čelí větším problémům. A stejně tak je to u, u rodičů, kteří nemají příliš vysoké dosažené vzdělání. Čím nižší dosažené vzdělání, tím vyšší riziko chudoby pro děti. Tady vidíte mapku díky které se vizualizuje, eh, vizualizují naše zjištění. Vidíte, ve kterých eh, zemích, jak už jsem o tom hovořil, eh, je tady vyšší úroveň a ve kterých zemích je nižší úroveň. Já jsem v lepším stavu, abych tak řekl. Na tomhle grafu je eh, srovnání mezi dětmi z eh, širší populace a dětmi romskými. To jsou data, která pocházejí eh, z mm, průzkumu EU MIDIS, který se dělal v roce 2015 a 2016, kde jsme mimo jiné měřili chudobu v romských domácnostech a, a přistěhovaleckých domácnostech. Tohle je tabulka, která se týká romských domácností, kde vidíme, že v mnoha zemích jsou to čísla nesmírně eh, zarážející. Více než 90% romských domácností podle našich respondentů eh, čelí eh, chudobě. My říkáme, že mm, bojovat s dětskou chudobou je také právní povinnost, není to jenom otázka politické priority. Proč? Článek 24 Evropské charty základních práv zaručuje dětem právo na ochranu a péči e, nezbytné pro jejich blaho. Charta, a to vám e, připomínám, má stejnou právní hodnotu i jako evropské e, smlouvy, to znamená, že je závazná pro evropské v instituce při výkonu jejich pravomocí a pro členské státy, když uplatňují evropské právo, co znamená evropské nařízení a směrnice. Pokud se podíváme na ten širší obrácek, tak pravděpodobně všechny členské státy, nebo všechny členské státy, a to je asi jediná, úmluvu no, OSN, kterou ratifikovali všechny členské státy. Že všechny členské státy eh, ratifikovali úmluvu OSN o právech dítěte, kde je celá eh, řada eh, rozsáhlý roz, seznam práv dítěte, zejména pokud jde o práva relevantní pro boj s dětskou chudobou. Například ve článku 27 úmluvy je obsaženo právo každého dítěte na eh, adekvátní eh, životní úroveň. Členské státy mají také právní povinnosti, které se týkají eh, hospodářských a sociálních práv. Ale v kontextu ehm, smluvního systému Evropské sociální charty, charty Rady Evropy ne, eh, všechny členské státy jsou eh, vázány týmiž ustanoveními charty, té sociální charty. Ne všechny členské státy ehm, přijali a, nebo ratifikovali revidovanou sociální chartu. Ale eh, ta charta pořád není jenom takovou inspirací pro naši práci, ale také Řada z jejich ustanovení, která jsou opravně závazná pro každý členský stát, například podle článku 17 Evropské sociální eh, charty eh, zašiťuje eh, ochranu a sociální ochranu dětí a rodin. Další otázka, která se týká právního rámce, řekněme, je, že je pravda, že Eh, jejich kompetence, eh, že kompetence eh, v této oblasti je především u členských států. Takže ty národní instituce a úřady zde vykonávají velice důležitou roli. EU má určitě důležité kompetence, které se týkají Eh, těchto snah členských států. Takže jaké politické nástroje jsou na evropské eh, úrovni? Hovořili jsme o zjištěních, o tom eh, právním rámci, o tom, jak teď tedy reagovat jako Evropská unie na toto. 2013. Máme tady doporučení z roku 2013 hodně dostávání do dětí mm, tím přišla Evropská komise, eh, samozřejmě je to tady soft law nástroj, eh, nicméně je to mm, dokument, který přichází s určitým rámcem, jak bojovat eh, s dětskou chudobou. Tři pilíře tvořící toto doporučení, tedy zajistit, aby rodiče měli přístup k adekvátním zdrojům, adekvátní eh, sociální tedy benefity, to je ten první pilíř, eh, druhý pilíř, eh, přístup rodičů nebo rodin, rodičů a dětí k dostupné, dostupným kvalitním službám, včetně tedy vzdělávání, lékařské péče a tak dále, životní prostředí. A třetí pilíř je podpora dětských eh, práva dětí na účast eh, na různých akcích, eh, rozhodovacích proces, procesů. Dnes dopoledne probíhal akce v budově v rámci tedy eh, Dne dětských práv a byla tam velice zajímavá eh, akce. ohledně tedy práv dítěte a ten právě poukazovali na tu eh, participaci. A mm, byly tam eh, určité pozbuzující eh, výsledky studie eh, Eurochild. Když půjdeme dál, ta zpráva pouze, neprovádí pouze analýzu toho rámce nástrojů a politik, ale Eh, řeší i konkrétní nástroje, které máme k dispozici. Eh, za prvé je to tedy evropský eh, semestr, který bude končit, ale je tady do určité míry zohledněno, jsou zohledněna práva dětí a otázka chudoby dětí. Pak máme specifické doporučení pro dané země, zahrnující mimo jiné vzdělávání, ale chybí tam eh, explicitní odkaz na chudobu dětí. Eh, v roce 2018 pouze v jedné eh, specifickém doporučení bylo explicitně uvedeno, uvedena problematika chudoby dětí. Potom další nástroje, které máme, evropské prostředky. V naší zprávě se snažíme eh, podrobně rozpracovávat tedy návrhy komise, především eh, co se týče víceletého finančního rámce. A tam jsme zaznamenali určité pozbuzující aspekty, eh, sociálnější Evropa v rámci tedy Evropského pilíře sociálních práv a je tam tedy eh, jsou tam cíle pro ESF+, e RDF, eh, specifické cíle ESF+, eh, explicitně odkazují na děti jakožto potenciální příjemce aktivit a je tady návrh nových společných ustanovení, tak, aby bylo zahrnuto chudoba dětí a s tím spojená eh, témata do eh, systému eh, kondicionality, tak jak je navrhován ohledně možnosti čerpání evropských fondů. Rovněž zmiňujeme potenciál Evropského pilíře sociálních práv. Myslíme si, že je velice důležité Eh, posílit tedy eh, vyvážení profesního a soukromého života. Především je tady otázka žen eh, vstupujících na trh práce. Takže abychom i tomuto typu chudoby čelili. A pak je tady to mm, sociální eh, vyhodnocení těchto opatření, tak eh, aby bylo možné posoudit dopad. Eh, a potom je tady ta záruka pro děti, tak jak to navrhuje Evropský parlament, tak abychom zajistili, že každé dítě, které je, žije v chudobě, bude mít eh, přístup bezplatné zdravotní péči, vzdělávání a adekvátnímu stravování a výživě. Eh, provádí se studie proveditelnosti, tak abychom zjistili, jak eh, tedy zajistit tuto záruku. Konečně naše zpráva přináší i konkrétní stanoviska, jak pokročit dále Máme to rozděleno do takových pěti oblastí, tedy především jak posílit eh, právní rámec eh, v otázce chudoby dětí. Velice důležitým tématem je, jak eh, sladit tedy aktivity EU s právními normami, tak jak jsou v úmluvě o právě dítěte a Evropské sociální chartě. A e, je tady otázka e, přistoupení k Evropské sociální chartě ze strany členských států a zvážit tedy je, zda nepřistoupit jako Evropská unie jako taková. A potom je tady to zaměření na ty nejzranitelnější, víme, že tam je riziko eh, nedodržování eh, práv, takže je třeba stanovit tu eh, záruku, režim záruky pro děti, především pro ty nejvíce znevýhodněné, kteří čelí významné chudobě a měli bychom nastavit priority ohledně ochrany dětí, znevýhodněných dětí, především Eh, se jedná o romské děti eh, a rovněž i děti emigrantů, či děti s postižením eh, či děti neúplných rodin nebo naopak velkých rodin. Využití mechanismu evropských politik tak, abychom chránili děti před chudobou, je třeba mít na paměti doporučení z roku 2013, především pokud jde o evropský semestr. Pak tady máme e, tedy v kontextu evropského semestru specifická doporučení pro dané země, které by měly být více zaměřeny na problematiku dětí. Další oblastí je e, tedy aktivita v rámci implementace Evropského pilíře sociálních práv. Já jsem o tom již eh, eh, hovořil především eh, směrnice o sladění profesního a soukromého života a je třeba dále tedy sledovat tu sociální, sociální situaci dětí, mít odpovídající data. Eurostat poskytuje celou řadu údajů a toto sociální skóre by ehm, mělo vycházet z těchto dát eh, tak, eh, abychom eh, tedy si udělali ucelený obrázek. A poslední oblast našich stanovisek, to je efektivní financování boje proti dětské chudobě. Financujeme celou řadu programů a plánů, a měli bychom tedy dospět k nějakým pozitivním výstupům a chceme zajistit, aby eh, děti žijící eh, v riziku chudoby eh, či sociálního vyloučení se staly prioritou v rámci nového víceletého finančního rámce či RDIF i ESF+. E v současné době tomu tak není. Rovněž chceme zajistit, že podmínky pro eh, čerpání evropských prostředků budou zahrňovat eh, i aspekty týkající se právě dětí. A to tedy byla moje prezentace. Doufám, že to nebylo příliš eh, únavné. Děkuji vám za pozornost. very detailed, but... Děkuji za velice podrobnou přesnou informaci, takže máme pět minut, pokud někdo chce znést nějaký dotaz. Paní Lambert. Děkuji, bylo to velice uh, užitečné. Já jsem nedávné době četla uh, prohlášení zvláštního zpravodaje uh, eh, OSN pro uh, práva dětí, uh, poté co byl na návštěvě ve Spojeném království. Uh, jeden eh, z bodů, který byl zmíněn, eh, je otázka, jak se měří eh, chudoba. Existuje, existují různé přístupy měření chudoby, různý náhled na tu otázku. A já mm, bych chtěla vědět, zda máte nějaký specifický komentář v rámci toho vašeho průzkumu ohledně toho, jakým způsobem se v současné době ta Eh, chudoba je měřená a do jaké míry jsme konzistentní. Děkuji za tu otázku. Eh, já bych chtěl zmínit, že my vycházíme z dat poskytnutých eh, Eurostatem, takže máme k dispozici data Eurostatu, tam je tedy těch 60 mediánu národního příjmu. A lidé jsou považováni za chudé, pokud eh, jsou eh, pod touto úrovní. Ale nejedná se pouze o chudobu z titulu příjmů, ale chudoba a sociální vyloučení eh, je navázané rovněž na přístup ke zboží a službám, Eurostat používá index eh, hmotné deprivace. To eh, se váže na devět různých položek. Eh, zda tedy ta domácnost je schopna platit složenky, platit nájemné poplatky za telefon, za automobil, zda mohou jet eh, na dovolenou. Je to takový seznam různých devíti položek a ta hmotná nouze eh, je v případě, že nejste schopni eh, hradit čtyři z těchto devíti položek. A pak je eh, tady eh, otázka nezaměstnanosti domácnosti, eh, do jaké míry rodiče mají přístup na trh práce, zda mají tedy plný úvazek, částečný úvazek. To jsou všechno aspekty, které jsou relevantní při Eh, měření tedy chudoby a sociálního vyloučení, to je ten ukazatel eh, chudoba nebo sociální vyloučení. A komentář, který bych rád zmínil, je, že Eurostat a Národní statistické úřady nezohledňují populaci s určitými eh, etnickými charakteristikami, například eh, Romy. Takže eh, z praktického hlediska je složité měřit chudobu v případě populací, která, jak dobře víme, čelí takovým specifickým výzvám. A nejsou to pouze Romové, mohou to být e, i lidé z uprchlického prostředí, osoby s postižením. Toto všechno jsou e, věci, které musíme zohlednit. Thank you very much. Děkuji. Vy jste představil skutečně depresivní čísla. 25 milionů dětí vlastně v nejbohatší části světa, v Evropě, žije v chudobě. Nebo tedy pod hranicí chudoby a to si myslím, že je skutečně katastrofální. Já doufám, že budeme schopni udělat do budoucna více, než se nám prozatím podařilo v rámci našeho výboru a že dokážeme připomenout ostatním v parlamentu, že toto je věc týkající se každodenního života určitého počtu dětí v Evropské unii a zdá se, že na to někdy zapomínáme. Takže doufám, že se zasadíme o to, aby maximum poslanců v Evropském parlamentu a výborů tohoto parlamentu aby evropští politici byli o situaci spraveni. Je to veřejná zpráva. Ano, děkuji tedy za vaši účast, děkuji, že jste se trvali až do konce dnešního jednání. Příště se sejdeme 27. listopadu zde v Bruselu. Děkuji vám všem.